Zasedání pokračuje. Příslušné italské úřady mě informovaly o volbě pana Giovanni Barbagallo eh, s účinkem od 11. března 2014. Pan Barbagallo nastupuje na místo paní Baraču. Podle článku 7 odstavec 1 aktu zavedení všeobecných bezprostředních voleb eh, poslanců do Evropského parlamentu a také podle článku 4 jednacího řádu Bereme na vědomí volbu pana eh, Giovanni Barbagalo eh, eh, od 11. března 2014. Vítám nového kolegu, má plné právo se účastnit na zasedání parlamentu a jeho orgánů, pokud nebude, nebude zjištěno, že jeho mandát není platný, ale on nás předtím písemně ujistil, eh, že je to všechno v pořádku. Takže teď, eh, vážení kolegové, budeme pokračovat. Pan Odí. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, obeznámil Evropský parlament se závažnými událostmi ve Francii, které ohrožují demokracii a právní stát a jsou porušováním individuálních svobod. Bývalý prezident republiky, bývalí ministři, advokáti byli odposloucháváni